Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Začínáme společné zasedání výboru Ekon a AFKO a já tomuto zasedání budu spolupředsedat s Danutou Hybner. Pořád jednání asi můžeme považovat za schválený, takže vám děkuji. Žádná prohlášení nemáme. A tím se můžeme dostat k hlavnímu bodu. To znamená změna článku 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Víme, že to je důležitá agenda a běžným legislativním postupem se má změnit článek ve statutu ECB. A je to také navázáno na další záležitosti, o kterých má zprávu Danuta. Tady bude spolu s pravodajkou, spolu s panem Mato a hned jí tedy dám slovo. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat těm, kteří přišli dnes ráno i za AVKO. A jak říkal Roberto, tak dnes budeme tedy hovořit o článku 22 a jeho změnám. Chci jenom připomenout, že 22. června v loňském roce ECB eh, předložilo návrh rozhodnutí týkající se článku 22 svého statutu což doplnilo návrh Evropské komise z 13. června loňského roku, který mění EMIR, co se týče dohledu nad eh, CCP, nad centrálními protistranami a bylo tedy jasné, že centrální banky se budou muset eh, zapojovat do dohledu a to ze dvou důvodů. Na jednu stranu to bylo to, že CCP se rozrůstají a také se zvyšuje jejich, doved, jejich důležitost, jak v Evropské unii, tak globálně. A může to mít rizika na clearingový systém a následně to může mít dopad i na platby a na provádění měnové politiky. Kromě toho také konstatovali, že Spojené království a jeho vystoupení z Evropské unie také můžou mít dopad na provádění úkolů centrální banky v eurozóně. To je tedy začátek. A potom také bylo celkem jasné, že stávající systém centrálních bank a ECB jako takové neumožní eurosystému, aby byl schopen na sebe převzít takové odpovědnosti, jaké zmiňuje Evropská komise ve svém návrhu. Možná si vzpomínáte, že to také mělo souvislost s rozhodnutím Evropského soudního dvora z roku 2015, podle kterého ECB nemělo regulační pravomoci u vytváření systému pro tyto finanční nástroje. Následně tedy bylo potřeba vytvořit tento nový úkol a ECB navrhlo, aby došlo ke změně jejího statutu. Evropská komise zde má právo poskytnout stanovisko, což tedy učinila, a to stanovisko bylo pozitivní v souvislosti se změnou statutu. Navrhují tedy, aby se právní situace a právní pravomoci ECB v tomto kontextu změnily. Pak do toho vstoupil Evropský parlament. Máme první výměnu názorů. Zabývají se tím dva výbory. Jednak z pohledu obsahu, ale také z pohledu ústavní a instituční důležitosti určitých argumentů, které je potřeba zohlednit. A tady bych se ráda zmínila o dvou právě ústavních aspektech a potom pár slov ještě k obsahu. První částí ústavního rozměru této agendy je to, že musíme zachovat stávající rovnováhu mezi institucemi. Rovnováhu, která je zakotvena ve smlouvách, ale také ve fungování Evropské unie. Je tedy potřeba se postarat o to, že ECB bude moci regulovat v oblastech, kde jiné instituce, jakožto spoluzákonodáci, také mají regulační pravomoci, bude zachována. Jinými slovy je potřeba zachovat kompetence všech aktérů a vytvořit právní jistotu, tak aby se neobjevovaly protiřečící se pravidla. Kromě toho bychom také zde neměli zavádět hierarchie mezi pravomocemi jednotlivých institucí. To je první věc. Druhá věc opět z ústavního pohledu, spočívá v tom, že výsledek vyjednávání týkající se statutu ECB by měl být eh, v souladu s výsledky vyjednávání, které se týkají novelizace Emiru. A jak víme, nacházíme se, nacházíme se v poslední fázi vyjednávání o této novelizaci. Proto jsme si nastavili harmonogram u obou agent tak, aby výsledky diskuse o Emiru mohly být zohledněny při vyjednávání o změně statutu, aby tyto dva texty byly v souladu. S tím, že konzistentnost pochopitelně neznamená plný překryv, protože se jedná o dva druhy právních norem tím už se tedy dostávám k té hierarchii norem, které je potřeba vzít v úvahu. Statut je primární právo. co se týče řízení Evropské centrální banky a následně tedy může být považován za lex generalis, jinými slovy tedy poskytující rámec, zatímco emir je lex specialis. zabývá se konkrétní záležitostí, tedy dozorem nad centrálními ústředními protistranami. Takže zde je potřeba regulační pravomoci v jejím hmotném aspektu omezit. To by bylo rozumné, ale nepůjde to pravděpodobně pouze uzavřeným úplným seznamem, protože takovýto úplný seznam by sice mohl být v pořádku u novelizace Emiru v tuto chvíli, nicméně ve statutu musíme mít dostatečnou flexibilitu a obecnost tak, aby byl Emir v souladu s tímto textem i za situace, kdy dojde jeho k další novelizaci, což není úplně vyloučeno. Takže Jako vždy v evropské právní úpravě stojíme před výzvou zadržet rovnováhu, udržet rovnováhu mezi pravidly, manevrovacím prostorem, pravidly a flexibilitou. Chceme poskytnout více právní jistoty tím, že dobře zasadíme eh, kompetence ECB do pevného rámce, ale na druhou stranu, čím přesnější budeme, tím méně flexibilní to bude. Teď k obsahu. Můžeme ještě dále změnit pozněvací návrh Evropské komise z minulého roku. A to tak, že by se řeklo, že nové pravomoci, které získává ECB, budou naplňovány způsobem, které jsou v souladu s akty, které přijímají spoluzákonodárci. To je první věc. A za druhé bych navrhla, abychom omezili pravomoci ECB tak, že bychom tam dali široký seznam oblasti, jako třeba likvidita, marže, vypořádání, ještě Prostě ty, do těchto oblastí by se pouštěla centrální banka, ale byl by to spíše obecný než úplný seznam, tak aby mohlo dojít k následným změnám. A třetí důležitá věc, týkající se obsahu, spočívá v tom, že bychom tam měli mít také ustanovení o nouzových situacích a pravomocích Evropské centrální banky v nouzových situacích. A že vlastně ECB by tak měla pravomoci dostatečné na to, aby byla schopna řešit situaci, kdy takovýto systém může v krátkodobém horizontu zásadně ohrozit finanční systém. Tolik tedy z mé strany, s tím, že samozřejmě nemůžeme zapomínat na to, že Souběžně s jistými pauzami, byť probíhá určitá práce v radě, takže si musíme dávat pozor i na to, jakým směrem se ubírá další spoluzákonodárce. Děkuji, Roberto. Děkuji, Danuto. Nyní spoluspravodaj za Econ. Děkuji, pane předsedo. Jak velice dobře vysvětlila Danuta, jedná se o velice důležité téma. Já naprosto souhlasím s tím, co spoluspravodajka řekla, navíc ona je odbornice na tato témata, takže já nebudu hovořit příliš ze široka. Mezi jiným také proto, že to není zapotřebí. Chci zdůraznit záměr tohoto návrhu, um, tedy aby Evropská centrální banka měla normotvorné pravomoci pro tyto clearingové systémy, aby mohla přijímat opravná opatření, a to, jak dobře zdůraznila, za, v úzké spolupráci s dalšími subjekty EU. Takže v tomto návrhu e, také je obsaženo za účelem ochrany stability eurozóny, měla by mít také příslušné pravomoci, aby mohla přijmout dodatečná opatření, a to zase v souladu s těmi příslušnými ústředními protistranami, aby eh, eh, v rámci těch tedy mm, clearingových systémů ECB již prohlásila, že tato nová pravomoc by se měla využívat pouze za účelem měnové politiky. A myslím si, že toto je naprosto zásadní, klíčové pro to, aby mohla vykonávat eh, svoji práci. ECB již vydala tedy kladné stanovisko, tedy obdržela kladné stanovisko, z toho vyplývá tedy, že je zapotřebí posílit tu regulaci těch clearingových systémů finančních nástrojů. Nicméně komise také zároveň doporučuje určité úpravy v rámci návrhu, a protože je to potřeba, jak zdůraznila danutá koherence mezi eh, jaksi pravidly a legislativou, ohledně právě těchto clearingových systémů. Ohledně rady tady zatím ještě nemáme nějaký oficiální návrh, ještě probíhají tedy jednání. Mělo by to tedy eh, být samozřejmě projednáno co nejrychleji, protože pokud ne, tak to by byla, byl velký omyl. Tento návrh ECB představuje významnou změnu statutu a myslíme si, že opravdu umožní mnohem lépe plnit její funkce prostřednictvím tedy toho návrhu na změnu nařízení. A týká se to v návaznosti také na změnu samotného emiru. A e, ty proti, e, ústřední protistrany jsou tu jasně definovány, týká se to tedy případu závažných finančních potíží, a e, v, vlastně v návaznosti na finanční krizi toto již bylo zpracováno, nicméně bylo zapotřebí tady učinit ještě určité změny, aby bylo na vše eh, dohlíženo, tedy nad fungováním těch CCP, jak v Evropě, tak v třetích zemích. A jak to dobře zaznělo, taky jeden z těch eh, tří významných prvků, který zdůraznila Danuta, eh, objevují se nové problémy, takže je důležité, aby mohla mít pravomoci podobné jako spoluzákonodárci, a mohla se tedy rozšířit ta oblast působnosti. Jakožto spoluzpravodaj naprosto souhlasím s tím dovybavit Evropskou centrální banku navýšenými pravomocemi vůči CCPs, už eh, se stává tedy velice významným hráčem a také tu máme otázku britského Brexitu, takže je důležité opravdu se zamyslet nad tím, jak tento clearingový systém bude fungovat. Takže je to všechno propojeno i s Emirem. My se pokusíme tedy dokončit práci na této práce do konce tohoto měsíce a Danuta také zmínila jedno zásadní um, věc, příslušnou ústavní eh, revizi Nicméně stále ještě vyčkáváme na stanovisko právní služby, které by nám měly tedy poskytnout další směřování. Děkuji. Děkuji stínovi zpravodajové za Ekon Pervanš Beres. Já jsem v obou výborech stínovou zpravodajkou, takže ti možná trochu ušetříte času. Především děkuji za tuto možnost setkat se k agendě, která byla opravdu na výsluní. Nicméně čekáme, až se probudí celá záležitost u Emiru. Chybí mě trochu informací. My jsme zatím pracovali na této agendě a objevila se řada otázek, které jsme položili své správní službě. Požádali jsme ji, aby se na to podívali pořádně. Mám pocit, že už to je dva měsíce, co jsme položili tyto otázky a pořád nemáme žádnou odpověď. Ty právní otázky, které jsme položili, jsou ale velmi aktuální. O to více, že víme, že právní služba v ostatních institucích se mobilizovala. Ne, že bych tedy chtěla dělat závody právních služeb, ale v takovýchto situacích prostě platí, že přestože nechceme dělat žádnou soutěž mezi právními službami, tak přece jenom chceme, aby se doplňovaly tyto, tato stanoviska. Takže je mi líto, že se poprvé setkáváme, aniž bychom v daném termínu dostali stanovisko právní služby. A doufám, že to stanovisko dostaneme co nejrychleji. A teď k obsahu. Máme tady tři vývoje. Na jednu stranu tady máme rozsudek soudního dvora, který se týká centrální banky a ta stejně tak jako zákonodárce bude muset eh, změnit tento statut a to dvojím, ve dvojím kontextu, ke kterému se právě dostanu. Za prvé, CCP vstupují nebo mají stále větší moc a mají systémové dopady Může tady dojít k přemístování rizika na základě poslední krize i a ve třetím ve třetí řadě Spojené království se chystá odejít ze Spojeného království a následně tedy opět vyvstává otázka dozoru a fungování ústředních protistran, které jsou vlastně nad rámec a mimo rámec legislativy Evropské unie. Ještě jednou k obsahu. Naše instituce se vždy stavila za nezávislost centrální banky. Zdá se, že nikdo ani u nás se nesnaží spochybnit tuto eh, nezávislost. Samozřejmě jsme také dobře pochopili pravomoci centrální banky. Ale právě ta otázka toho, jak jednu činnost centrální banky provázat na možný vývoj legislativy, může působit problémy. Ty problémy jsou legitimní a centrální banka zcela správně si z toho trochu láme hlavu. A navrhuje tedy, aby došlo ke změně toho statutu, což navrhovala také komise v souvislosti s článkem 22. Řekněme, že v jednu chvíli najdeme řešení. To řešení bylo, že v článku 22 bychom v podstatě překopírovali text z Emíru 2. Jinými slovy, tedy dali bychom tam konkrétní výčet oblastí, ve kterých může, do kterých může ingerovat Evropská centrální banka. A Tím bychom zajistili bezpečnost a stabilitu platebního systému, protože o to tady jde. Čili oni by to měli ve svých pravomocích. Já se nebudu bránit eh, textu, který bude vycházet ze zásad. Nicméně si myslím, že takto je to potřeba vyvážit. Připadne mě, že je potřeba se na těch principech dohodnout. Za prvé, Souběžně musíme řešit článek 22 a EMIR 2. Dejte si to do takového pořadí, jako chcete. To je první věc. A za druhé, centrální banka nemůže fungovat na základě sekundární legislativy, která eh, dále, která ji zavazuje v tuto chvíli. A za třetí, potřebujeme mít trochu jasnější představu o tom, jaké funkce a jaké regulační normy budou základem k tomu, aby mohla eh, centrální banka ingerovat. A potom tam je ještě čtvrtá věc. A to, že Evropský parlament tedy dostal tento návrh na řízení a otázka je, jak ho bude řešit. Dívá se na mě pan předseda. Chtěla jsem jenom připomenout návrhy centrální banky z této oblasti, které Evropský parlament považoval za legitimní, tedy chtěl jim povolit ingerovat do těchto oblastí. Zatím jsem si nevyslechla k tomuto eh, zpravodaj, ale předpokládám, že na to také myslí. Děkuji. A za ECR za pana Lunce někdo vystoupí. Děkuji, pane předsedo. Já eh, dnes opravdu hovořím za Sandra Lones, našeho stínového zpravodaje, ne za eh, sebe pan se omlouvá. Připravil mi několik eh, věcí, které zde eh, přečtu. Kontext této zprávy už vysvětlili předřečníci, eh, to tedy nebudu opakovat, co zde bylo řečeno. Sandro Lones chápe, že je třeba upravit článek 22 příslušného statutu tak, aby ECB mohla regulovat CCP eh, s eh, účelem eh, monetární politiky. Tohle by mělo být v rámci cílů ECB a také v souladu se stávající legislativou. A to změna souvisí s stávající revizí Emiru a pan Lunes trvá na tom, aby se tohle dělalo pouze s eh, cílem odrazit rozhodnutí v tomto návrhu. Změny článku 22 jsou třeba k poskytnutí právního rámce, eh, který ECB umožní naplnit požadavky podle Emiru a další legislativy. Chápe, eh, že i teď panuje plánně jistota a vítá, že je tady stanovisko nebo že bude stanovisko právní služby a těší se na její výklad. Ještě předtím, než začneme eh, projednávat cokoliv dalšího, pan Alones mě požádal, abych eh, to uzavřela tím, že se těší na spolupráci eh, na této zprávě se všemi dalšími sínovými zpravodaji. Děkuji. Teď za AVKO EKR. Morten Messerschmidt tady není. No? A nechcete mluvit. Aha, dobrá. Takže ALT. Ne. Charles Gavins tady také není. Takže teď je to na vás. Pan Ježek. Děkuji, pane eh, předsedo. Je tady tedy obecné rozhodnutí soudu ke článku 22 statutu o ECB. A vzhledem k širší eh, roli gamingových um, ehm, v subjektu eh, a potenciálně systémové povaze některých CCP v EU eh, e a jiných eh, třetích zemích je třeba, aby ECR e plnila svoji roli k zajišťování finanční stability. Obecně tedy ALDE podporuje žádost ECB o změnu článku 22 jeho statutu. Nicméně, jak už komise naznačila ve svém stanovisku e, revize článku 22 mm, navrženého ECB, by mohla příliš rozšířit e, její působnost e, a díky tomu by se ECB dostala do konfliktu se svými nebo se svými předpisy a s předpisy Rady a parlamentu. Abychom se vyhnuli takovéto situaci, Myslíme, že je nezbytné, aby eh, ten eh, rozsah působnosti byl eh, definován co nejúžeji, tak aby ECB e mohla provádět své funkce, aniž by došlo k kompetenčním střetům s evropskými institucemi. Tak Sven Gold Změnilo se, pořád, změnilo se pořadí. Ano, změnilo se pořadí. Můžete hovořit za OV. Děkuji. Velice stručně. No, obecně my podporujeme doporučení ECB a také eh, si myslíme, že Evropská komise přišla s užitečnými vysvětleními. Hmm. Vzhledem k nedávnému rozhodnutí eh, soudního dvora tohle všechno dává smysl. A také samozřejmě souhlasíme s názorem komise, že je třeba trvat na tom, aby eh, tohle bylo v souladu s obecným legislativním eh, rámcem. V reakci na to, co říkala paní zpravodajka a předsedkyně Avkoranuta, Ranuta, my eh, samozřejmě můžeme eh, eh, uvést blížší podrobnosti. Měli bychom trvat na tom, aby ten seznam zveřejněných bodů nebyl uzavřený, aby byl otevřený. Něco podobného jsme měli v rámci Emiru 2 a já si říkám, jestli bychom tohle neměli dělat v rámci revize Emiru budeme opravdu eh, mm, tyhle věci dělat dvakrát, je to nezbytné, nešlo by eh, to efektivněji udělat v rámci revize Emiru. Ale samozřejmě není to pro nás eh, nějaká konfesní otázka a jsme připraveni na tom pracovat dále takto. Já se mluvám, pan Viegas je tady za GUE, je to tak? Prosím. Já jsem neobdržel informaci od stínového zpravodaje. V podstatě měl jsem teď zasedat agri, nicméně jednání skončilo dříve. Takže k danému tématu, z toho, co jsem si mohl vyslechnout, samozřejmě my velice bedlivě sledujeme tu potřebu tady se uspůsobit vývoji samotného finančního systému, ale Samozřejmě je třeba toto zdůraznit. Vždy jsme konfrontováni tou nekonečnou kreativitou finančního systému, který se v podstatě vyvíjí, tak nějak i obchází a staví tak instituce vůči té neustále výzvě hledat nové způsoby kontroly nad tímto monstrem, které se neustále proměňuje. Dnes tu činíme tedy tady tu úpravu, která ostatně vyplývá i ze samotného soudního rozhodnutí. Nicméně já se obávám, a toto je tedy náš postoj určité výhrady, že v budoucnu k tomu bude docházet čím dál častěji s růstem stínového bankovnictví, s vytvářením jaksi nových výtvorů tady těch finančních systémů a my budeme neustále takto běhat za těmi ztrátami. Rozhodně nejsme proti takovéto úpravě, ale prostě musíme vyjádřit určitou skepsi nad tou schopností, naší schopností regulovat finanční systém, aniž bychom opravdu zaútočili na ty opravdové problémy v samotném základu. Pak asi budeme muset hledat nové, efektivnější způsoby dohlížet nad tím nekontrolovatelným. Děkuji. Děkuji. Vidím tady někoho za FDD. Castaldo. Pan Monu, Ne? Takže každý a pan Tomasman. Děkuji pane předsedo. Já jsem rád, že je tady velká schoda a rozhodnutí Evropského soudního dvora, že musí proběhnout eh, změna statusu u odstavce 22 mm, opravdu vyvolává velký konsenzus. Nelze všechno eh, regulovat přes eh, stínové banky, to bych řekl před řečníkovi. Důležité je, abychom se vyjádřili eh, k 22 celé jasně. K ty se zeptám eh, následovně. Může někdo, eh, můžeme sice pochybovat o nezávislosti ECB, e to je pravda, ale když přijdou nové ty pravomoci, do jaké míry bude zaručeno, aby Eh, se tohle udělalo jenom pro eh, měnově politické věci, aby nedošlo k nějakému rozšiřování, aby to bylo pro regulaci finančního systému soustředěno na, na tedy ty měnově politické eh, účely a ne pro nic jiného. Děkuji výjimečně, protože tady máme dvojitého stínového zpravodaje. Ještě pervánč. Velice eh, drobná věc, já jsem na to zapomněla. Nevím, jestli tady není někdo za radu, nebo jestli nám by k tomu mohla říci komise. Jak daleko je ta debata tam? Tak bychom věděli, co se tam děje. A pokud já vím, tak na radě se nic neděje, ale možná, že komise eh, by věděla něco aktuálnějšího, pokud jim tak je tam nějaký kolega z komise. Nevidím to. a bez bydlí. Chtěl byste nám o tom něco říct? Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. A samozřejmě také ke kradě. k Vy jste mohli odpovědět paní Beres, jak je na tom rada. Ano, a pane předsedo, velmi stručně. Komise silně doporučuje a vítá a iniciativu ECB ze tří důvodů. Ústřední protistrany eh, jsou eh, stále systémově důležitější, představují riziko. Za druhé tady eh, Brexit, který rozšiřuje tyhle problémy, to jsme dali jasně na ve stanovisko a proto doporučujeme změnu emiru a zvýšení úlohy ECB. Potom rozhodnutí ECB je také velice e, jasné. ECB e má regulační e, pravomoci v oblasti platebních systémů, ale nikoli vypořádání finančních instrumentů. Pokud chceme přijmout emír, pokud chceme dát ECB tyto nové pravomoci, aby mohla vykonávat, tak musíme upravit článek 22 statusu, to je docela jasné. Statutu. Ovšem eh, komise dala jasně najevo, že eh, mm, musíme eh, k tomu přistupovat konzistentně a vyhnout se konfliktu s pravidly přijímanými zde a na radě. Musíme mít na paměti, že status, statut ECB je třeba změnit tak, aby se našla vhodná rovnováha. Nejedná se o hierarchii a neovlivňuje to nezávislost ECB, e takže musíme dávat pozor na to, jak to sformulujeme. Práce na radě pokračují ehm, za 19, za 18 minut. Ehm, čas už běží. Zase ehm, dnes znovu tedy pracovní skupina rady. Na radě panuje, panuje, panuje schoda, že centrální banka by měla mm, mít další pravomoci. Rada projednává ty konkrétní oblasti, ve kterých ty pravomoci by se měly uplatňovat a není žádná neschoda mezi členskými státy ohledně toho, eh, že centrální banka by měla mít další pravomoci. To asi odráží eh, ten nejnovější eh, stav debaty na radě. Možná, že na konci dnešního dne bude více zpráv. Dobrá. Paní zpravodajko, jenom velice stručně, pokud jim tak je tady, tady velmi silná většina proto, aby článek 22 byl změněn, takže jasné, že tři instituce se pohybují stejným směrem. V parlamentu zároveň vidíme, že institucionální rovnováha, o které už jsem hovořil a o které eh, Patrik také hovořil, ta rovnováha institucí a spoluzákonodárců prostě nesmí být o, o, ohrožena, to chápeme. A samozřejmě potřebujeme eh, to eh, správné znění. Musíme to udělat tak, aby to neotevřelo eh, dveře čemukoliv, co by mohlo podkopat důležitou instituci, jako je ECB. I do budoucna se bude muset postarat o to, aby ECB mohla jednat o konkrétních, konkrétně v určitých otázkách otázkou je, eh, jestli otevřeme ten seznam, no tak ten seznam určitě nechceme eh, uzavřít, protože víme, že život může přinést spoustu situací, které se nedokážeme dnes představit. A mění statut eh, se nedá dělat příliš často, takže musíme nalézt tu správnou rovnováhu mezi těmi tradičními věcmi, které souvisí s legislativou a těmi novými. A doufám, že to zvládneme. Děkuji, pane předsedo. Ekonu. Eh, vy pravděpodobně předložíte teď ten harmonogram, ale ještě předtím eh, samozřejmě eh, dám slovo spolupravodaji Mátovi. Nic moc k tomu nemám co dodat, jen chci všem poděkovat. Myslím si, že jasně vyplynula ta potřeba provést tuto reformu. Všichni se do ní chceme zapojit. Vyčkáváme tedy na to právní stanovisko, které by nám mělo poukázat, jak směřovat. A ještě chci zopakovat, jak významné jsou ty ústřední protistrany a také to, jaký dopad může mít Brexit tady na, toto, na tuto potřebu. Myslím, že všichni jsme přesvědčeni tedy, že za správné spolupráce z toho vyplyne dobrá zpráva. Děkuji ještě k harmonogramu. Prosím, jenom mi dejte chviličku, abych se v tom zorientoval. Takže stále je třeba to ještě potvrdit, čekáme na to právní stanovisko, takže je třeba apelovat na právní službu, aby dokončila tuto práci, i když víme, že je to složité, protože problémy jsme identifikovali, ale stále ještě nemáme řešení. Takže stále ještě máme dostatek času. Prozatím tedy tu máme lhuta pro návrh zprávy 28. března, prezentace návrhu zprávy 24. dubna, lhuta pro pozměvací návrhy 2. května, projednání pozměvacích návrhů 24. května a hlasování 19. června. Ovšem konkrétně tedy ta časová lhuta pro návrh eh, zprávy už se tedy velice mm, blíží, pak máme tedy měsíc do prezentace, to se teoreticky může ještě posunout, doufejme, že k tomu nedojde, ale stále ještě čekáme na to právní stanovisko. Tímto vám děkuji a můžeme uzavřít toto velice stročné, nicméně intenzivní společné setkání výboru Ekon a AFKO. Děkuji, Danuto, a nyní se zase vrátíme do našeho formátu výboru Ekon.